zítra o 10.30 a nyní to bude krátká zpráva paní Evangelii Campáze o duševním zdraví. Spravodajka má čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. A pane komisaři, vážení kolegové, a dnes si jsou všichni stále ještě více vědomi toho, že člověk není zdravý, pokud není duševně zdravý. Uvědomujeme si, že duševní problémy eh, se vyskytují stále častěji a mají velký vliv eh, na život člověka, na jeho rodinný život, sociální život a profesní život. Eh, samozřejmě to má velký vliv také na rodiny obětí platíme v naší společnosti velkou cenu za tyto problémy. A jeden člověk ze čtyř nejméně jednou za život pod, bude postižen nějakou formou duševního onemocnění a očekává se, že deprese do roku 2020 bude nejběžnější nemocí ve vyspělých zemích. V Evropské unii každý rok spáchá sebe vraždu 59 tisíc osob. 90 z těchto případů je připisováno duševním poruchám. A některé zranitelné skupiny lidí, jako jsou nezaměstnaní migranti, častěji trpí duševními problémy. Dále e, neurodegenerativní poruchy jsou stále e, častější ve stárnoucí Evropě. E, všichni se z shodneme na tom, že je třeba řešit tento problém. Každý musí být zapojen do této snahy. a Je třeba, aby každý se snažil o duševní pohodu a abychom zajistili dobré podmínky pro lidi trpící duševními onemocněními a pro jejich rodiny. Myslím si, že e, to je zcela jednoznačné. Je to na státu, aby pomáhal e, takovýmto lidem a rodinám. E, prvním krokem byla zelená kniha předložená Evropskou komisí a druhým krokem byla Evropská konference nazvaná Společně za duševní vlast, zdraví a pohodu. A na této konferenci byl přijat Evropský pakt za duševní zdraví a pohodu. A tento pakt byl přijat eh, jednohlasně. A my v této zprávě doporučujeme eh, některé kroky, které by mohly vést eh, ke zlepšení a problému se sociální exkluzí. A zároveň se zde jedná o podporu a odpovídající léčbu pro lidi trpící duševním onemocněním a pro jejich rodiny. V naší zprávě zdůrazňujeme důležitost dostupné pomoci pro duševně nemocné lidi, stejně tak jako nutnost rozvoje odpovídající legislativy. Ve zprávě zároveň žádáme, aby byla dostupná odpovídající školení a aby tak bylo zajištěno, že lidé s duševními nemocemi budou eh, včas diagnostikováni. Pokud jde o vzdělávání a zaměstnávání, eh, chceme předcházet eh, duševním onemocněním také prostřednictvím sociální podpory. Vyzýváme členské státy, aby podporovaly organizace, které se zabývají duševními onemocněními. Zároveň podporujeme vytvoření platformy, která by se soustředila na výměnu e, dobré praxe. E, Zpráva zároveň zdůrazňuje, že je třeba hodnotit situaci, abychom věděli, jaké jsou skutečné potřeby. Zároveň jsme pro návrhy, které se soustředí na pět prioritních oblastí. A tyto prioritní oblasti se týkají předcházení sebevraždám a depresi. Je nutné mít a programy, které přesahují jednotlivé sektory. Je třeba, aby existovala dobrá atmosféra ve školách a na pracovišti. Zároveň je nutné a učinit odpovídající opatření pro zlepšení e, situace lidí. Je nutné bojovat proti stigmatizaci a sociálnímu vyloučení. To je e, tedy eh, důvod, pane předsedo, proč bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří mi pomohli s touto zprávou. Eh, duševní zdraví je nesmírně důležité v Evropské unii, musíme ho podporovat. Děkujeme, paní zpravodajko, a slovo má pan komisař. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Rád bych poděkoval celému parlamentu a paní Campaci k této zprávě z vlastní iniciativy o duševním zdraví. Tato zpráva správně zdůrazňuje, jaký dopad má duševní zdraví na vůbec pohodu člověka, na vzdělávání, na učení, na, sociální, na soudržnost v rámci Evropské unie. To, že Evropský parlament přijímá tuto zprávu dva roky po reakci eh, na zelenou knihu Komise o dušením zdraví zdůrazňuje naléhavost dalších aktivit v této oblasti. Já se domnívám ovšem, že je důvod k optimismu lidé mají více informací o duševním zdraví, o pohodě, a to v rámci různých sektorů, mnohem více, než tomu bylo před dvěma lety. To vidíme na základě velké podpory, kterou, pod, kterou se podpořili tu Evropskou konferenci, ohně společně, no, která byla nazvaná společně za duševní zdraví a pohodu, i Evropský pak za duševní zdraví a pohodu, jak už se o tom zmínila i paní zpravodajka. Další pozitivní vývoj E, znamená i to, že některé členské státy ještě v stávajícím období revidují své strategie, akční plány ve Finsku, v Německu. Socioekonomické mm, výuka byla, z, byla začleněna do, do učiva ve Velké Británii, například um, je to součástí mnoha, mnoha učebních postupů v, mnohy, v mnoha zemích. Zároveň i zaměstnavatelé jsou si vědomí propojení s produktivitou CRS. V Evropě vytvořilo takový balíček nástrojů dobré nebo pohody na pracovišti, který by mohl na pomoci v této oblasti. Samozřejmě, že ovšem nemůžeme usnout na Vavřínech a čeká nás ještě hodně práce na tomto poli nemůžeme riskovat to, že se zhorší duševní zdraví v důsledku, nebo bohužel může dojít k dalším rizikům v rámci e, stávající krize. Některé státy bohužel možná nebudou využívat dostatečně finanční prostředky um, tak aby, tak aby došlo i no, například ke, mm, i k zlepšení prospektu nebo zlepšení, zlepšení budoucnosti mladých lidí, dále je, to, dále je to bezpečnost zaměstnání na pracovišti, dále je to stabilita příjmu a tak dále, nebo zvyšování nezaměstnanosti. Toto všechno představuje další rizika v oblasti duševního zdraví. Následně si dvou letech budeme organizovat mnoho tematických konferencí v oblasti pěti prioritních oblastí. To budou společné aktivity společně s předsednictvím a členskými státy. První mezinárodní konference ohledně stigmatizování a psychiatrické léčby zorganizuje České předsednictví 29. května letošního roku. První tematická konference o duševním zdraví eh, v, pro mla, v oblasti mládeže a vzdělávání proběhne ve Stockholmu 29. září. Dále to bude prevence depresí a sebevražd, kterou zorganizujeme v Maďarsku v prosinci. V první polovině roku 2010 španělské předsednictví zorganizuje tematickou konferenci duševního zdraví starších obyvatel. Zároveň jsme v kontaktu s členskými státy ohledně dvou dalších konferencí, ohledně duševního zdraví na pracovišti a boje proti stigmatizaci a sociálnímu vyloučení. Zpráva Evropského parlamentu představuje mnoho konkrétních návrhů, které jsou dobrým základem další debaty, která proběhne na těchto konferencích. Zpráva zdůrazňuje důležitost duševního zdraví v Evropské unii, ale zároveň poukazuje na to, že je zde mnoho příležitostí, jak reagovat na tuto problematiku na evropské úrovni. Jedním z návrhů je například struktura dohledu nad implementací Evropského paktu za duševní zdraví a pohodu. Souhlasím s tím, že by to mohlo představovat i přidanou hodnotu, abychom periodicky hodnotili eh, pokrok v rámci tohoto paktu zvážíme, závaž, zvážíme dostatečně mm, způsob nejlepší implementace této myšlenky. Ještě jednou dovolte, abych poděkoval Evropskému parlamentu i zpravodajce za tuto nesmírně dobrou zprávu a velice dobrá doporučení. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le Děkujeme, pane komisaři, a hlasovat budeme zítra v 10.30. Hmm, jak jste si všimli, tak se nám něco stalo s osvětlením, to je samozřejmě proto, že chceme šetřit v energetické oblasti a myslím si, že jsme to udělali velice včasně, protože pan Andráš Dur bude mluvit o sledování